Hello. Dobrý den. Dobrý den. Dobré odpoledne. Budu hovořit rumunsky. Eh, především eh, pro pana Andrease Švába. Takže děkuji. Čtím ordina de zi. Astăzi avem eh, o comisie. Vážení kolegové, vážené kolegyně, Čeká nás hlasování. Předpokládám, že tlumočení funguje. Takže tohle je výjimečné zasedání, protože musíme zvolit předsedkyni nebo předsedu našeho výboru, stejně tak jako vice, prvního vicepředsedu. Bývalá předsedkyně našeho výboru se stala Eh, členkou belgické vlády. Já jí gratuluju, Petra Suter. Tedy dočkala této cti, že byla zvolena do belgické vlády. Nyní vás tedy prosím o nominace. Nejprve se ale podíváme, jestli máme kvórum. Přihlaste se tak, abychom vás mohli spočítat. Bylo mi sděleno, že kvorum máme, takže to je skvělé. A přistoupíme k samotnému hlasování. Nejprve tedy předsedu či předsedkyni výboru. Hla, eh, o tuto funkci se přihlásila, nebo k této funkci se přihlásila kolegyně Angelika. Pardon, omlouvám se. Takže Anna Kavacíny je zde přítomná. Ptám se vás. Souhlasíte s kandidaturou formálně? Ano, souhlasím. Mm, děkuji. To bylo jasné. Kandidátka tedy s kandidaturou souhlasí. Máme další kandidáty. Ani mě, ani sekretariátu se nikdo jiný nepřihlásil, ale já se teď musím formálně zeptat. Máme jiné kandidáty? Není tomu tak? A ne, naopak. Někdo se hlásí. Take the floor, uh... Děkuji. Jenom na minutu. Rád bych poděkoval Petře de Suter, i když zde přítomná není, eh, stala se ministriní, ale chci říci, že odvedla skvělou práci a nebude lehké ji nahradit. Věřím, že naši kandidátka Anna Kavacíny odvede opravdu velmi dobrou práci v této velmi významné roli při zastupování našeho výboru. Děkuji. Noi nu o să avem dezbatere acum, așadar aș vrea, uh, dacă... Děkuji. Hlásí se tady ještě někdo další? Nehlásí. Připomínám pravidla. Prosím, dávejte pozor. Vzhledem k tomu, že máme jenom jednu kandidátku, můžeme hlasovat potleskem a klamací. Souhlasíte s tím? Prosím, přihlaste se skvěle, takže takto jsme, ano, zvolili. Eh, gratuluji. Sekretariát nám potom i sdělí přesné hlasování a nyní žádám ano, aby převzala předsednictví za předsednickým stolem a můžeme přestoupit k volbě vicepředsedy či, či vicepředsedkyně. Ale já už předávám mikrofon Aně. Děkuji. Já chci poděkovat paní Grapini za odmoderování prvního bloku našeho zasedání. V tuto chvíli tuto roli přebírám já a dostáváme se k druhému bodu a to je uh, volba druhého místo předsedy. Máme zde jednu nominaci, pan Ansi, zároveň také se stejně jako moje předchůdkyně ptám, jestli jsou další nominace. Zdá se, že nikoli, proto se ptám pana Ansibe, jestli chce být nominován. Ano, já bych chtěl působit jako místo předseda výboru EMKO. Děkuji mnohokrát. Já jsem samozřejmě se chtěla ujistit o tom, že veškerá prohlášení jsou vyplněna a podepsána, včetně etického kodexu v tuto chvíli. Máme stejný postup, pokud zde nebude jedna pětina členů, která nebude trvat na hlasování, tak budeme postupovat principem aklamace. Zdá se, že námetky nejsou, proto je tomu tak. blahopřeji. Samozřejmě byla bych ráda, kdybyste se v tuto chvíli odebral za předsednický stůl a posadil se vedle mě. Děkuji, vážení kolegové, a já v tuto chvíli budu pokračovat. Dostáváme se k bodu číslo 3, to je přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné připomínky, tak můžeme pokračovat a považovat tento pořad jednání za schválený. Číslo 4 oznámení předsedy, jako vždy, jak jste již zaznamenali, máme tlumočení. Znovu upozorňuji, že třeba hovořit jasně a pokud jste připojeni vzdáleně, tak prosím, zapněte si kameru, aby mohli tlumočníci tlumočit. Také připomínám, že probíhá 19. proběhne odpoledne 19. listopadu od 16.45 do 18.45 bude zde představen plán spotřebitelské agendy, který má být velmi brzy představen a my se těšíme na zástupce DG Justice, který se s námi podělí o tyto postřehy. Také máme zprávu z trialogu, z čtvrtého trialogu o právech cestujících na železnici. Kateřina Konečná z GUE je zpravodajkou materiály máme v materiálech pro toto zasedání. Pokud jde o časový rozptyl, tak máme na zasedání dvě hodiny a já upozorňuji, že koordinátoři se shodli na upraveném rámci, co se týče výměny názorů a tím dochází k omezení časového limitu pro jednoho poslance za skupinu. Jako vždy je zasedání přenášeno a veškeré dokumenty jsou k dispozici v systému v dokumentech výboru, protože pracujeme bez papíru. A pak je zde věstník IMCO číslo 113, ten je k dispozici. Nyní se dostáváme ke schválení zápisu z jednání. To je bod na programu číslo 5. Pokud nejsou námitky, tak můžeme považovat zápisy z předchozích schůzí za schválené. V tuto chvíli se dostáváme k bodu číslo 6 a to je hlasování. Budeme hlasovat o dvou zprávách. Jednak bezpečnost výrobků, zpravodajka Marion Weizmann. A pak je druhé hlasování ke zprávě Davida Komo, udržitelný vnitřní trh pro podnikatelské subjekty a spotřebitele prvé řadě bych se chtěla ujistit o usnášení schopnosti. Vidíme, kolik máme lidí v sále a také záleží na členech připojených na dálku. Prosím, eh, dejte nám tedy vědět, abychom mohli spočítat přítomnost. Ano, kvorum tedy máme, jsme usnášení schopní, to je výborná zpráva. V tuto chvíli zahajuji hlasování, jak v písemné podobě a v 15.40 bruselského času bude hlasování uzavřeno. Pokračujeme bodem číslo 8, výměna názoru s Maršem Ševčovičem, místo předseda pro meziinstitucionální vztahy. My jsme jej pozvali, aby vystoupil a hovořil o strategické zprávě na rok 2020. Já nevím, jestli pan Ševčovič je již přítomen v stáloně v průběhu našeho zasedání. Chci poděkovat za to, že se uvolnil, aby s námi hovořil o strategickém výhledu, o zprávě o strategickém výhledu výbor IMCO zvláště zajímá otázka toho, co vlastně přesně tato zpráva představuje z hlediska vnitřního trhu a digitálního vnitřního trhu. Co to znamená z hlediska ochrany spotřebitele? Jaký je strategický výhled? Pokud je pan místo předseda již k dispozici, tak bych mu ráda dala slovo, aby se vyjádřil na úvod a bude na to mít 10 minut. Děkuji mnohokrát, paní místopředsedkyně. V prvé řadě gratuluji ke zvolení. Také bych chtěl poblahopřát bývalém koleg, bývalému kolegovi a také sousedovi Andru Amsit. Je to náročná doba, které čelíme a já jsem si jist, že pan předseda se velmi dobře zhostí své role. Já děkuji i za pozvání na váš výbor, aby se vyjádřil ke zprávě, ale ještě než k tomu přistoupím, tak bych rád eh, navázal na pana Kolaju a i jemu děkuji velice za vynikající práci také děkuji paní Petře Desuter, bývalé člence výboru za vynikající e, práci, která se ujala své role ministrině v Belgii nově. Nyní se dostávám k nejdůležitějším částem zprávy. Dostávám se k otázce, která zazněla z úst paní předsedkyně, co to všechno znamená pro IMCO. Já si myslím, že výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele bude v popředí v veškerých diskuzí o tom, jak řešit stávající krizi, bezprecedentní krizi. Je to samozřejmě dramatické období, druhá vlna, které čelíme a stále více zaznamenáváme vyšší poptávku po řešení problémů typu překážky, jimž v tuto chvíli čelíme, jelikož ta krize je opravdu velmi náročná. Já se domnívám, že se musíme poučit již z první vlny. A proto se tak moc soustředíme v naší strategické zprávě na právě otázku vyhodnocení odolnosti, schopnosti odolávat krizi, na vyhodnocení slabin, na posílení silných stránek Evropské unie. Já vím, že váš výbor se i v minulosti soustředil na vyhodnocování slabin, na rizika nekoordinovaných rozhodnutí, na restriktivní opatření na vnitřním trhu, na omezení v Schengenu. Na druhé straně musíme upozornit na možnosti a příležitosti, které se zde skýtají a které vyplynuly, když se vyjádřili spotřebitelé, občané. Zase vidíme, jak je důležitý vnitřní trh, jak je důležité dobře řídit otázku hranic, jak je zcela zásadní tato otázka z hlediska dodávek zboží dodávek po Evropské unii zásobování. Když se, hovoří, když se bavíte s analytiky, tak oni se z hlediska covidu shodují na jedné věci, že se urychlilo tempo v mnoha oblastech. Některé trendy se v tuto chvíli jaksi zhmotnily do konkrétních opatření, konkrétních představ, a to v řádu týdnů či měsíců. Podívejte se na práci z domova, podívejte se na elektronické obchodování, podívejte se na další využívání digitálních nástrojů. Asi bychom na některé záležitosti museli čekat celé roky a díky této krizi došlo k jejich nástupu mnohem dříve. Zároveň i vaše zasedání dnešního dne je jasnou ukázkou toho, jak lze využívat digitálních prostředků, ale nejenom pro komunikaci, ale pro rozhodování, pro hlasování, pro zprůchodňování evropské demokracie za těchto obtížných podmínek. Já se domnívám, že, jak už říkala paní předsedkyně v úvodu, skutečně platí, že je třeba se soustředit na digitální a ekologickou transformaci. A o tom jsem právě chtěl hovořit. Hovořil jsem o tom i s Margaret Vestagerovou, svojí kolegyní. Také bych chtěl upozornit na to, že před krizí jsme se v, v práci soustředili na ekologickou a digitální transformaci tuto chvíli doplňujeme třetí klíčový prvek, a to je prvek odolnosti. Jak zajistit, aby Evropa byla odolnější? A to aktuálně, jako i v budoucnu. Potřebujeme politiky, které se opírají o fakta, o poznatky, které jsou schopny odolat zkoušce času. Evropská unie se musí připravit na rozhodování, na demokratické rozhodování a vytváření politik, kde se jaksi předjímají další skutečnosti, další vývoj. Strategický výhled je v tuto chvíli formálně zapracován do vytváření evropské politiky. Je zcela zřejmé, že Evropská komise chce tento koncept používat jako příležitost, jak maximalizovat výstupy z kolektivních zdrojů, kdy se snažíme o to, aby třeba projev o stavu Unie byl vždy zpracováván na podkladě této zprávy abychom vše připravovali tímto způsobem a lépe připravovali proces přípravy další práce komise, abychom tento výhled zapracovali i do hlavních vlajkových lodí, do dalších programů, do vývoje dalších trendů a snažíme se také společně zlepšovat naši kapacitu, abychom lépe sledovali, co se objevuje na horizontu, co nám horizont říká, co jsou ty další výzvy, které nás čekají, na které bychom se měli připravit připravit. Tedy řekl bych, že po otázce ekologie a digitalizace by i odolnost měla být dalším klíčovým aspektem, abychom se jenom nesoustředili na to, jak znovu nastavit předchozí stav, ale jak se lépe připravit na budoucnost. Jak vidíte, ve zprávě probíhala analýza odolnosti z hlediska čtyř rozměrů, socioekonomický, geopolitický, ekologický a digitální aspekt. Všechny byly zapracovány. Také jsme se soustředili na to, co je podle mého velice důležité pro další jednání a projednávání otázek na výboru IMCO. Nerovnost, změna podmínek práce, zrychlování hyperkonektivity, rostoucí spotřeba, nedostatek zdrojů. To jsou všechno trendy, které se objevují a já je na ně upozorňuji. My je v tuto chvíli nastěňujeme a doufám, že se podrobněji k ním dostaneme v budoucnu v rámci dalších debat. My jsme se snažili zaměřit na odolnost jednotlivých členských států. Velice úsilovně jsme pracovali na těch takzvaných dashboardech, které jsme do zprávy zapracovali. Chtěli jsme vytvořit jakési klastry dat tak, aby podle mého došlo k co nejlepšímu nastínění odolnosti v členských státech. Chtěli bychom tento mechanismus dále zkvalitňovat tak, aby byl dobrým nástrojem do budoucna, abychom mohli sledovat pokrok, abychom se mohli ptát, jestli je nový víceletý finanční rámec využíván správně. Dosahujeme lepší odolnosti a tak dále. Já se, mysl, já se domnívám, že to je dobré téma další diskuze na půdě výboru IMCO sledujeme zde schopnost jednat. Nejde jenom o jednání, projednávání analýzu, ale zároveň také o kroky, jako je politické rozhodování, politické návrhy, legislativní návrhy. A na to chceme tento výhled využít. Jeden z konkrétních prvků je spuštění vnitřního trhu a jeho skupiny pro prosazování pravidel. My jsme zjišťovali, co je nejdůležitější. V první jednání bylo v Dubnu, jak otevřít hranice a umožnit volný tok potravin, roušek, léčivých prostředků, což je velice důležité z hlediska prosperity a vnitřního fungování Evropské unie. Další konkrétní závěry ty obsahovaly spojenectví v oblasti kritických surovin. My velmi jasně zjišťujeme, že v minulosti jsme byli nezávislí na fosilních palivech a dovozu. V tuto chvíli už jsme stále závislejší u některých kritických surovin, které potřebujeme pro naše technologie orientované na budoucnost, ať už jsou to obnovitelné zdroje, až po digitální technologie. I zde musíme jednat. A myslím si, že jsme se tohoto tématu zhostili. Myslím, že je to také velice zajímavé téma pro členy Evropského parlamentu. Na co se chceme soustředit příští rok? Jedno téma, které bude patřit mezi prioritní, je strategická autonomie. Myslím si, že se musíme hloubkově zamyslet nad tím, jak si představujeme že Evropa bude chránit své autonomní jednání. Je zde celosvětový hodnotový řetězec, jsou zde poznatky z první vlny. Pak jsou zde otázky pracovních příležitostí. Pokud bych mohl říci, jeden příklad z European Battery Alliance. Zde problémem není investice, ani poptávka, ani zájem členských států, jestli chtějí nebo nechtějí mít na své půdě továrny. Jde o kvalifikované pracovníky. Potřebujete kvalifikované pracovníky a musíte se soustředit na budoucnost těchto pracovních příležitostí, jaké zde budou předpoklady kvalifikační, jaká bude poptávka, jaká bude schopnost této osoby zaměstnat a nadále si je udržet, aby v Evropské unii nadále byla tato produkce s vysokou přidanou hodnotou. Já vidím, že již mi vypršel čas skoro, takže se ještě vyjádřím na téma lepší právní úpravy. Já vím, že je to velmi důležité pro členy výboru IMCO. My v tuto chvíli připravujeme sdělení k lepší právní úpravě, ke kvalitnější právní úpravě. Za několik týdnů toto sdělení představíme a já bych zde rád odhalil některé nové aspekty. My se nesoustředíme pouze na zjednodušování a vyloučení byrokracie, ale chceme tu bývalou platformu Redfit použít, aby tato platforma byla způsobila pro budoucnost Fit for Future a pomáhala při jednání a po veřejných konzultacích. Chceme zajistit, aby bylo vždy vyhodnoceno, jestli naše postupy jsou dostatečně dynamické, jsou dostatečně technologicky vybavené v tomto rychle se měnícím světě. Já jsem využil 12 minut a Nastínil jsem několik otázek, které doufám budou zajímavé pro členy výboru IMCO. Pochopitelně se těším na otázky, které vyslovíte, těším se na vaše připomínky, na vaše příspěvky do debaty, těším se i na naši další práci na výhledech Evropské unie a na zlepšování odolnosti Evropské unie. Děkuji vám a blahopřeji. Děkuji, pane vicepředsedo, děkuji za velmi eh, dobrý úvod a hned přejdeme na otázky. Budeme mít dvě kola otázek za prvé jsou to koordinátoři nebo náhradníci koordinátorů. Máte jedné na půl minuty na otázky, potom pět minut na odpovědi pana vicepředsedy. A potom to druhé kolo členů máte jednu minutu na otázku a eh, dvě a půl minuty na odpověď pana vicepředsedy. A nyní má slovo pan Šváb. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, děkuji také za úvod panu Ševčovičovi. Děkuji tedy za všechno, co jste řekl k této zprávě o té strategické vizi. Ehm, já si myslím, že tento text vůbec není těžký, eh, tedy, není vůbec lehký pro ehm, obyčejného občana, aby si to přečetl. Hodně se bavíme o věcech jako evidence-based nebo future-proof, to znamená, eh, že se musíme připravit do budoucna na základě faktů. Eh, hodně se tady hovoří taky o odolnosti systémů, jak státních, tak nadstátních, suprastátních. Covidová krize dost ukázala, jaké výzvy zde eh, existují. A proto by mě zajímalo, v jaké oblasti tato odolnost má vznikat na vnitřním trhu, ale také u péče o pacienty nebo v lékařské infrastruktuře. Já si myslím, že Evropská unie by mohla být mnohem odolnější, pokud bychom mohli dělat více přeshraničně. Proto by mě zajímalo, jestli eh, Evropská komise plánuje navrhnout nějakou směrnici právě v tomto duchu. Děkuji, pane Švábe, a nyní máme tři a půl minuty na odpověď. I když těch otázek tam zaznělo hodně. Tři a půl minuty, prosím. Děkuji mnohokrát. I já děkuji panu Švábovi za velmi relevantní otázku. Ano, odolnost je něco, co bychom mohli označit za klíčové ve všech našich politikách, protože musíme zlepšovat odolnost napříč eh, politikami. Proto chceme svou práci zaměřit v následujícím roce na strategickou otevřenou autonomii. Chceme zajistit, že zejména tedy co se týče těch eh, kriticky důležitých materiálů, lékařského vybavení, léků, eh, Můžeme ale hovořit i o litiu i jiných eh, strategických surovinách, které potřebujeme. Tady jde tedy o potřebu urychlení v Evropské unii a chceme zajistit, že budeme schopni zaručit evropskou autonomii jednat. Konkrétně k otázkám, které jsou nyní nejrelevantnější pro občany. Zdravotnictví, lékařská infrastruktura, přeshraniční spolupráce, eh, péče o pacienty. Velmi brzy postavíme základy zdravotní unie v Evropské unii. Jak víte, už jsme začali zhromažďovat eh, zásoby lékařských, eh, lékařského vybavení. Víte, že v tuto chvíli zásobujeme z našeho tohoto systému i Českou republiku ventilátory a chceme využívat toto vybavení pro země, které byly v těžké situaci i v první vlně. A Chceme zajistit, že tedy budeme schopni využít celou sílu vnitřního trhu při získávání dostatečného počtu testů, včetně rychlotestů, tak abychom mohli rychle reagovat na krizi. Také mnohem lépe koordinujeme s členskými státy než v minulosti, co se týče vyhodnocování situace v různých oblastech. Máme různé barevné kódy, a také se snažíme poskytovat eh, eh, jednotky intenzivní péče zdarma i v zemích, kde opravdu to začíná být těžké. A reakce na covidovou krizi by měla být tedy taková, že Evropská unie bude mít mnohem silnější zdravotní unii, protože přesně toto od nás nyní občané očekávají. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo za SAD Kristo Šaldemouze, prosím. Děkuji mnohokrát. Za prvé eh, vám gratuluji, paní nová předsedkyně, k vašemu zvolení. Děkuji také panu komisaři za to, že mezi nás přišel a že s námi hovoří o této zprávě strategických vizí. Myslím si, že tady jde o velmi důležitý nástroj, který jsme zde vytvořili. Stejně jako Andreas Schwab, já si myslím, že není až tak jednoduché to chápat. Není to pro nás tak eh, konkrétní. I pro politiky existuje určité riziko, když se hovoříme o důkazech a přípravě na budoucnost. Možná je pro nás těžké představit si, jak to budeme používat? Neprodlouží to celý ten politický proces, než to budeme moci řešit nějak konkrétně? Za druhé, jak spotřebitelé vnímají výhody této zprávy? Nebylo by třeba jednodušší aby e, nějakým způsobem jsme třeba řešili otázku zrušených letenek a podobně. Musíme tedy zajistit, že nějak neprodloužíme ten politický proces. To je pro mě asi nejdůležitější. Děkuji. Děkuji, pan Ševčovič. Děkuji mnohokrát, e, paní Šaldemoze. Ano, i my nechceme prodlužovat tento proces. Naopak chceme, aby byl lepší, kvalitnější. Chceme zajistit, že ve chvíli, kdy se připravíme hodnocení dopadu nebo nějaké veřejné konzultace s občany, tak už v té fázi zahrneme všechny ty prvky eh, tohoto výhledu i politické návrhy, protože to by nám samozřejmě pomohlo v tomto dynamickém prostředí mít legislativní rámce, které jsou lépe připraveny na budoucnost, tak abychom je potom nemuseli nějak revidovat za pochodu, eh, když dojde k nějakým technologickým mm, pokrokům a změnám, které jsme mohli předpokládat už dříve. Takže takový je ten přístup. Samozřejmě se snažíme využít eh, platformu Fit for Future, tak abychom mm, byli připraveni na budoucnost. I co se týče procesů, pokud třeba revidujeme, přeskoumáváme stávající legislativu. Eh, co se týče konkrétní reakce na občany nebo obč- občanů, eh, toto nám právě umožňuje myslet dopředu. Co může být na horizontu? Jaké jsou potenciální problémy, kterými, kterých bychom se, kterými bychom se museli zabývat v budoucnu? Eh, už vlastně jsme třeba dopředu si mohli představit v minulosti, že budou problémy s financemi, s eh, migrací a tak dále. Vědci upozorňovali už dlouhou dobu na to, že hrozí pandemie, ale neměli jsme jasné politické kanály, které by to do, tedy nějakým způsobem eh, dopředu řešili a přijali jasná rozhodnutí. Asi nejkonkrétnější reakce pro občany bych řekl. Není slyšet? Takže já budu hovořit s kolegy jako exekutivní nebo výkonný vicepředseda, eh, budu hovořit s kolegyní Vestagerovou o evropských eh, digitálních otázkách. Potřebujeme suroviny za prvé, ale kromě toho taky potřebujeme takzvaný reskilling, to znamená vyškolení lidí, aby dokázali Eh, i na základě změn osnov na univerzitách reagovat na tyto technologické změny výzmy. Tady nejde jenom o nedostatek investicí nebo incentiv pobídek eh, vstoupit na tento velmi důležitý trh v Evropě. Ale často nám investoři říkají, že nemají dost dobře vyškolených, vytrénovaných pracovníků, kteří by právě v tomto vysoce technologickém prostředí se dokázali eh, pohybovat. Takže tohle to je asi eh, velké doporučení z naší strany. A teď tedy vidím, že už jsem překročil svůj čas a jenom tedy řeknu ještě jednu věc. Jaké je tedy propojení mezi zelenou a digitální transformací? Jak zajistíme, že naše digitální revoluce by byla synchronizovaná s našimi zelenými cíly? Protože víme, že tady samozřejmě jde o spotřebování taky eh, elektřiny ze strany eh, nových technologií a podobně. Takže tohle to všechno musíme propojit ve chvíli, kdy se stáváme digitálními, chceme být také stále více udržitelnými. Thank you so much. Děkuji. Nyní pan Sandro Goci z Renew. Děkuji, paní předsedkyně. Blahopřeji vám ke zvolení a blahopřeji také panu Ansipovi. Děkuji mnohokrát, pane komisaři Maroši. Vy jste již eh, předjímal mou otázku ve své odpovědi, takže možná na to budete moci navázat. Myslím si, že vaše iniciativa a vaše zpráva je velice přínosná a myslím si, že důležité je zaměřit se především na tu rezilienci, na tu odolnost, jak jste již zmiňoval, ale také se podívat eh, obecně na digitální evropskou odolnost, na to, jak ji můžeme posílit a na to, co by mělo být naší prioritou v nadcházející dekádě, tedy především posílit tuto odolnost. A za druhé, vy navrhujete Eh, jakou, jakési, eh, prototyp, jakési projekty eh, prototypů té odolnosti, navázání rozhovoru mezi stakeholdery a státy a cílem by mělo být zjistit, jaká jsou silná a slabá místa na evropské a národní úrovni, pokud jsem to správně pochopil. My již máme určité ukazatele na jednotném trhu, například ten scoreboard, který se zabývá například eh, trhem pro spotřebitele, podmínkami pro spotřebitele a měla by se tedy nějak, měl by se tedy nějak ten nový scoreboard, eh, který monitoruje tu odolnost, eh, vztahovat k těm nástrojům, které již máme v této oblasti. A za třetí, jedním bodem té odolnosti je zajistit dobré fungování jednotného trhu, který příliš dobře v té krizi nefungoval. A co tedy komise plánuje pokud e, jde e, například o výměnu údajů o covidu, o zavedení e, nového semaforu, který by usnadnil cestování přes hranice. Co chce komise udělat pro to, aby tento krok byl dobře implementován, tak aby to přispělo také k lepšímu fungování jednotného trhu? Pane komisaři, prosím. Teď by to mělo fungovat. Děkuji mnohokrát eh, Sandrovi za jeho otázku. Já se domnívám, že pokud se podíváte na naši eh, zprávu a na ty prototypní tabulky, tak Eh, zjistíte, že my jsme již eh, pracovali se stávajícími údaji, ale rozstřídili jsme je podle toho, aby podle našeho názoru lépe odrážely různé prvky té odolnosti členských států. Vy jste zmínil tu digitální odolnost. Zde jsme se zaměřili na kapacity digitální ekonomiky, elektronickou zprávu, úroveň digitálních dovedností, kapacitu práce na dálku a e, obecně tedy digitální kapacity v jednotlivých členských státech. A zabývali jsme se také otázkou zdraví v tomto kontextu. Zaměřili jsme se například na parametry typu počet nemocničních lůžek, počet zdravotních sester, počet lékařů, výskyt eh, chorob dýchacího ústrojí, proočkovanost a podobně. Takže vyšli jsme ze stávajících údajů a seskupili jsme je tak, eh, abychom z nich poznali, jaké slabé a silné stránky v jednotlivých člán, členských státech jsou. A cílem toho přehledu, toho dashboardu by mělo být eh, využít toho například pro monitorování eh, toho, jak budou uplatňovány různé nástroje, o kterých se v současné době diskutuje v parlamentu a v radě, to znamená víceletý finanční rámec a Next Generation EU. Jaké dopady by to mělo na posílení odolnosti evropských členských států? Chtěli bychom také nabídnout eh, tento přehled eh, k tomu, abychom eh, měli více informací o roční strategii růstu a také, abychom jak si na základě té tabulky mohli s členskými státy diskutovat, zda by tam chtěli doplnit nějaké další údaje, zda souhlasí s naší analýzou, nebo zda by tam chtěli něco změnit. Prostě chceme, aby to byl jakýsi společný základ pro naši společnou další diskusi o odolnosti. Pokud jde o Unii pro zdraví, my na středu připravujeme balíček, v jehož rámci chceme řešit některé ty problematické body, které jste zmínil. Myslím si, že na úrovni členských států dochází k, k značnému pokroku, pokud jde o semafory, eh, tedy semafor, kde by důležitou úlohu hrálo Evropské centrum pro kontrolu nemocí, ECDC, ale chceme například zajistit i vzájemné uznávání certifikátů testů PCR, eh, a také těch eh, rychlých výsledků, tak abychom zajistili, že se budeme moci v Evropské unii svobodněji pohybovat. Také je třeba sjednotit přístup eh, k řidičům kamionům, jak často by měly být testováni, jaké dokumenty jsou po nich požadovány a tak dále. Myslím si, že eh, trasování eh, covidu by tímto mělo být zlepšeno, tak aby fungovalo jednotně v celé Evropské unii. A také pracujeme na evropském eh, formuláři pro cestující. Nyní se to liší v jednotlivých státech. Bylo by třeba to sjednotit. Toto jsou tedy pouze některé z těch myšlenek, které v současnosti zvažujeme a na kterých pracujeme. Protože si myslím, že i v těchto velice obtížných podmínkách COVID-19 je třeba zajistit, aby naše ekonomiky nebyly zasaženy více, než je to skutečně nezbytné. Víme, že nyní je ta situace velice vyostřená, ale my potřebujeme zajistit volný tok zboží, materiálů a potřebujeme nalézt způsob, jak Eh, podporovat evropský způsob života i v této velmi obtížné situaci. Děkuji, pane komisaři. Chtěla bych vám všem eh, připomenout, abyste hovořili o trochu, eh, jak si, abyste dodržovali řečnický čas, jinak bych vás musela přerušit a čas by nevyšel na všechny. Nyní Virginie z ID. Děkuji, blahopřeji k vašemu zvolení, přeji hodně úspěchu ve vaší funkci. Děkuji panu komisaři za jeho energetické úvodní slovo. Ten strategický výhled, to je ale trošku, jako kdybychom dostali horčici až po večeři, protože eh, nyní to tedy vysvětlím krize velice negativně zasáhla Evropu, ale ta se zorganizovala eh, až eh, jaksi velice eh, pozdě. Dnes vlastně čelíme důsledkům globalismu z uplynulých let. Evropa se vzdala své průmyslové politiky, obrátila se na volný trh a vždy nás v podstatě poráží zahraniční firmy. Čína obrovským způsobem v posledních letech investuje Eh, do digitálního sektoru, do e-commerce, eh, stejně tak jako Spojené státy a proto také tam jsou ty velké firmy jako Google, Apple a další. Zatímco v Evropě digitální sektor a malé a střední podniky eh, musí sami bojovat pro to, aby se dostali k finanční likviditě. Já se chci zeptat, pane komisaři, jak Evropská komise podpoří členské státy, abychom zde vybudovali nějakou evropskou Silicon Valley nebo nějakou novou velkou eh, továrnu na Airbus a podobně, tak abychom dokázali eh, konkurovat našim eh, partnerům. Prosím nyní pana komisaře. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Sharon. Pokud jde o digitální hospodářství, Evropská komise si plně uvědomuje, jak je významná. A říkáme, že tato dekáta, dekáta, by, dekáda by měla být evropskou digitální dekádou. A veškeré úvahy a jednání v komisi se zaměřují na potřebnou ochranu soukromí dat, na spravedlivé zdanění digitálních obrů, Důležité ale bude také zajistit, aby ta další velká vlna, což bude zpracování průmyslových dat, abychom byli skutečně na špici té globální hry. Uvidíme v těch nadcházejících několika letech eh, dramatický nárůst toků průmyslových dat již eh, dnes v podstatě jakékoliv elektronické vybavení, které máme v továrnách či doma, tak eh, to vydává nějaké, vydávají nějaké údaje, tyto přístroje a bude to veliká výzva do budoucnosti, jak s tím naložit. A my potřebujeme vybudovat takové systémy, které budou schopny zpracovávat data v Evropě ale také eh, dokázat eh, z nich eh, získávat odpovídající závěry a vybudovat politiky, které by podpořily podniky, protože zde máme velké firmy, jako je Facebook, které využívají osobních dat. A důležité je, abychom vybudovali společnosti, které v Evropě budou jaksi se rozvíjet na základě průmyslových dat. Myslím si, že ten masivní eh, příliv nových, eh, nového typu dat, tedy průmyslových dat, by měl eh, přispět i k plánování do budoucnosti, tak abychom zajistili, že tyto nové informace budou náležitě využívány našimi podniky. Děkuji, pane komisaři. Nyní pan David Koman za zelené tři a půl minuty. Děkuji, blahopřeji k vašemu zvolení, paní předsedkyně. Děkuji panu komisaři za tuto zprávu, která je velice zajímavá. Je zajímavá, protože diagnostikuje správným způsobem tu současnou situaci. A často podobnou e, jasnost postrádám e, u jiných analýz. Nejprve tedy, pokud jde o tu odolnost. Co to vlastně znamená odolnost? Odolnost znamená, že si dokážete přizpůsobit šokům, nárazům. A já si myslím, že e, naším cílem ale je především vyhnout se těm nárazům. Pokud hovoříte o kolektivní inteligenci, tak bych se rád eh, zeptal, zda do těch eh, konzultací chcete zapojit i nevládní organizace, občanskou společnost a evropské občany, tak abychom jaksi eh, aby se na tom všichni mohli podílet. Pak je tu ta otázka digitalizace, otázka digitální a v podstatě se zde jaksi magicky propojuje transformace ekologická a digitální, ale já si myslím, že to jaksi není automatické. Myslím si, že tak, jak nyní eh, digitalizace probíhá, že je to v rozporu s ekologickou transformací. Vy jste hovořil o těch datových centrech, ale je zde také otázka eh, programového zastarávání a e, výroby e, terminálů, počítačů a tak dále. Takže já, pane komisaři, bych se chtěl zeptat, zda jste provedli opravdu solidní studie o dopadech e, například 5G a 6G a také je velice důležité zaměřit se na environmentální dopady těchto technologií. To by mě zajímalo. Thank you. Back to the Commissioner now. Thank you. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Kolmo. Domnívám se, že pokud jde o otázku a definování pojmu odolnosti, tak my v této zprávě nabízíme definice, jak vnímáme odolnost. A jednak jde o jednak možnost a schopnost vypořádat se s novými výzvami, ale zároveň jde i o schopnost jisté transformace. To znamená, že jsme schopni nejen transformovat ten otřes, ale zároveň se postupně přetvářet a utvářet do čehosi stabilnějšího, odolnějšího. To je definice, z které jsme vycházeli, když jsme zpracovávali své úvahy a myšlenky do textu na téma udolnosti. Ano, máte pravdu, je to první zpráva k strategickému výhledu, první zpráva na politické úrovni. Poprvé se soustředíme na toto nové téma, které se objevilo tak náhle díky krizi COVID, která nám ukázala, že musíme být v budoucnu mnohem odolnější, než jak tomu bylo v minulosti. A pochopitelně do dnešních dnů jsme zprávu využívali, ale řekl bych jen roztříštěným způsobem, jen v jednotlivostech. Určitou část už tehdy ustavil Jacques Delors. My v tuto chvíli chceme využívat zprávu o strategickém výhledu tak, že bychom rádi zapracovali do všech vlajkových návrhů, do všech vlajkových projektů. Do nich by se měla promítnout a také bychom ji chtěli vtěsnat do legislativy, která se bude novelizovat. A my se snažíme již navázat úzké kontakty na mezinárodní úrovni. Spolupracujeme s OECD, s členskými státy a jejich vládami. Doufáme, že se podaří tato propojenost nastolit. Vynikajícím způsobem také spolupracujeme se všemi evropskými institucemi. Vypracováváme jakousi síť výzkumných pracovišť a think tanků. To znamená, že vytváříme velmi solidní podklad kolektivní inteligence. V tuto chvíli je jen otázkou, jak profiltrovat informace a poznatky, které budou z politického hlediska zajímavé, které by správně přispěly k práci Evropského parlamentu, k Evropské komise, tak abychom si vytvořili mnohem lepší vyhodnocování situace ve srovnání s minulostí. A pochopitelně prostředí a udržitelnost, to jsou klíčové aspekty, které jsme využili abychom jednotlivé kroky správně vyhodnotili. To znamená, že skloubíme důležitost digitální transformace s dalšími aspekty, tak aby tato transformace byla zároveň i udržitelná. Jak jsem říkal již předtím, pokud nebudeme dostatečně opatrní, tak vytvoříme digitální ekonomiku s zpracováním dat která nebude dostatečně udržitelná, alespoň ne tak, jak bychom si představovali. A to je důležité říct hned na počátku, proto vytváříme tyto vazby mezi digitální a zelenou transformací. Děkuji. Děkuji a Eugen Jursika za EKR má slovo. Ďakujem pekne. Tiež blahoželám ku zvolení. Děkuji, blahopřeji ke zvolení paní předsedkyně a místo předsedovi panu Ševčovičovi rovněž přeji pěkný den. Chci se zeptat na využití dat a objektivních analýz při rozhodování. Navrhuje se největší dlouhodobý rozpočet v historii EU občané Evropské unie budou přispívat více do rozpočtu, než jak tomu bylo v minulosti, aby mohli Evropské unii v této složité chvíli důvěřovat, tak komise by měla takto přistoupit i k přehodnocení již existujících politik, například pokud jde o vyhodnocování na základě objektivních kritérií. Dlouhodobě na to upozorňuje Evropský účetní dvůr. U Erasmu se navrhlo rozšířit ukazovatele, ukazatele na eh, vyhodnocování výkonnosti. A komise ve svém stanovisku všem řekla, že přidělování prostředků na základě výkonnosti je něco, s čím nesouhlasí. Občan se potom může právě ptát, co má na priority komise rozhodující vliv, pokud to nejsou již výsledky projektu. Efektivita, návratnost investic ve víceletém finančním rámci bude tedy nebo nebude základním kritériem pro vyhodnocování? Budou mít prioritu projekty, které přinesou více hodnoty za peníze v co nejkratším čase, či nikoli? Děkuji. Děkuji a vracím slovo panu komisaři. Já odpovím svému spoluobčanovi za Slovenska slovenské, ale nevím, jak eh, to bude fungovat s tlumočením. Možná bude lepší, když budu vystupovat v tuto chvíli anglicky. Nejprve bych chtěl říci, že my velmi úzce spolupracujeme a musím říct, že máme vynikající vztahy eh, s Evropským účetním dvorem z hlediska strategického plánování a výhledu. Snažíme se zajistit, aby programy do budoucna byly tvořeny na základě úvah o návratnosti a efektivitě. A také je zde Next Generation EU a víceletý finanční rámec. To jsou dva velmi důležité nástroje. Next Generation EU se musí soustředit na strukturální reformu, na projekty, které mají nastartovat ekonomiku. A zde máme velmi jasné postupy, jasně nastavené postupy, dohody s členskými státy ohledně toho, jaké reformy, jaké projekty by měly být realizovány. Je zde také celá řada milníků, které se nastínily. Jakmile tyto milníky budou dosaženy, tak teprve potom dojde k uvolnění prostředků řekněme v intervalu šesti měsíců. A to je na základě klíčových ukazatelů výkonnosti. Takto jsme se dohodli s členskými státy, že takto bude vypadat postup. A samozřejmě pokud jde o celkovou strukturu vynakládání evropských prostředků, tak zde se domnívám, že jsme vše již projednali podrobně s Evropským parlamentem usilujeme o tom, aby 37% šlo na udržitelnost a zelené cíle, 20% na digitalizaci. A proto se domnívám, že to jsou ty oblasti, kde většina našich členských států musí učinit více, musí doběhnout to tempo, musí zajistit efektivitu efektivitu ekonomiky a zachování pracovních příležitostí. To je pro nás nejvyšší prioritou. V tuto chvíli vidíme, jak složité je řešit krizi související s COVID-19, jak jsou naše ekonomiky zasaženy. Systémy jako je SURE jsou teď velmi významné. Boji za každý pracovní post v Evropské unii je v tuto chvíli zásadní. Myslím, že to je příklad, který uvádíme abychom si ukázali, že třeba rozvíjet dále e, nástroje, ukázat je e, podnikům, malým a středním podnikům, občanům, zkrátka jednotlivcům v Evropské unii. Nejde jenom o rychlou realizaci, ale i o způsob vynaložení prostředků podle Evropského účetního dvora, ale i podle Evropského parlamentu. Máte výbor na kontrolu rozpočtu. I ten je zde velmi důležitý. Děkuji a prosím paní Konečnou Zague. Dobrý den. Hezké, hezké odpoledne. Také mi dovolte pogratulovat vám, paní předsedkyně, ke zvolení do předsedkyně výboru a těším se na spolupráci za celou GUE. Panu Ševčovičovi děkuji za plicní ventilátory pro Českou republiku, za ten dar od Evropské unie. Myslím, že ho opravdu potřebujeme jako nejvíc postižená země v tuto dobu. Takže i tímto si dovolím jako jediná Češka vystupující v tomhle kole eh, vám poděkovat. A teď k těm eh, věcem, o kterých se máme bavit. Eh, první věc je ta, že Evropský parlament minulý týden schválil umělou inteligenci a já bych si chtěla zeptat, jak komise době postupuje, aby měla garanci, že umělá inteligence bude bude opravdu etická, legální a robustní. A za druhé bych se chtěla zdravotní unii. Vy jste tady olikrát mluvil. Já si úplně nedovedu představit, jak to chcete udělat. Ono na papíře je určitě zdravotní unie něco, co se shodneme, že všichni potřebujeme. Po covidu se na tom shodneme ještě více. Ale když vidím, jak složité je pro členské státy přijmout například ten eh, společný semafor, eh, uznávání testů nebo na HDA proces, který se nedá tři roky. Eh, jak to vidíte a jak udáváte perspektivu tomu, že se to opravdu povede? Děkuju. Yeah, thank you. Back to the commissioner. Thank you very much. I also would like to uh... Děkuji mnohokrát. Já děkuji paní Konečné za její dotazy. Já jsem poslouchal originál, ale samozřejmě vzhledem k nastavení reaguješ eh, anglicky. My pochopitelně sledujeme situaci v České republice a jsme velice rádi, že jsme mohli pomoci. Paní předsedkyně Uršela von der Leyen eh, komunikovala s premiérem Babišem, hovořila s ním v podstatě každodenně o potřebách České republiky a my všichni držíme palce České republice, která je v tuto chvíli nejzasaženější zemí. Ale jsou zde další země, jako je třeba Belgie, Francie, Španělsko, které jsou zasaženy hodně a doufám, že se s pandemí vypořádají. Je to naše každodenní zkušenost, my sledujeme situaci, vyhodnocujeme ji průběžně, snažíme se se připravit a pomoci vždy včas těm členským státům, které se odstnou v nepříznivé, bolestivé situaci. Já bych řekl, že tato naléhavost situace je v podstatě něčím, co mění přístup členských států v oblasti spolupráce ve zdravotnictví. Já myslím, že ta diskuze na úrovni eh, hlav vlád a států ještě eh, do takové míry neproběhla, ale v tuto chvíli díky covidu již se na toto téma jedná celkem pravidelně, neustále se eh, informují premiéři eh, hlavy vlád a států o situaci s covidem-19. Ta komunikace je intenzivnější než v minulosti a jak víte, komise měla vypracovat doporučení týkající se strategie na očkování. My jsme připravili tento text spolu s členskými státy, byli jsme požádáni o to, abychom zajistili zajistili, že nejen každý Evropan, ale každý celosvětově, kdo bude potřebovat vakcínu, aby ji měl. A chtěli jsme postupovat prostřednictvím přímých debat a chtěli jsme zajistit ty nejpravděpodobnější dodavatele vakcín. A hned na začátku svého proslovu eh, se paní předsedkyně komise vyjádřila právě na téma zdravotnické unie v Evropské unii, na téma eh, pacientů a zdravotníků. Chceme, aby Evropské centrum pro eh, prevenci chorob do této věci také vstoupilo výzkum biomedicíny, vše musí být podpořeno odpovídajícími finančními prostředky. My posilujeme koordinaci, co se týče toho barevného označení. V tuto chvíli vypracováváme doporučení, jak říkám, i k vzájemnému uznávání testů, aby člověk, který překračuje hranice v Evropské unie, eh, měl jaksi stejné zacházení ve všech členských státech, aby ty aplikace na sledování covidu fungovaly interoperabilně. Jsou zde další aspekty. Není to jednoduché, já s vámi souhlasím, protože tohle se nikdy v minulosti neodhrálo, Už protože krize ve zdravotnictví tě takových rozměrů nikdy v minulosti neprobíhala. Takže je v tuto chvíli zřejmé, že i na nejvyšší úrovni představitelů států je patrné, že je třeba koordinovat kroky na úrovni Evropské unie. Je to dobrá známka toho, že se v tuto chvíli podaří dosáhnout lepších výsledků a lepší naděje na něco, jako je zdravotnická unie, než jak to bylo možné v minulosti. Děkuji. Děkuji, dostáváme se k druhému kolečku. Máme před sebou 15 minut a jenom 7 eh, vystoupení, takže prosím o stručnost i pana komisaře, prosím o stručnost a prosím pana Ivana Štefance, EPP. on his way, I think. Yeah, then we um, start first with... Pokud jste není, tak má slovo paní Grapíny, prosím. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Recunosc că numele grupului pregătisem o altă întrebare, dar m-ați provocat prin... Děkuji. Já jsem si připravila původně jinou otázku, ale teď vlastně ještě mě napadla další věc. Tady vlastně už nejde jenom o tu eh, strategickou, eh, ten strategický výhled, ale já tady ehm, se zaměřím na konkrétní body. Jak bychom mohli být odolnější? Vy jste říkal, že investice mohou pomoci eh, ekonomice postavit se zpátky na nohy. Mě tedy zajímá, jak to chcete udělat tak, abychom vytvářeli pracovní příležitosti, ale zároveň, aby občané eh, měli veškeré eh, zajištění potřeb. Mm, co spotřebitelé? Budeme jim dávat přednost? Eh, budeme třeba znevýhodňovat občany třetích zemí? Já jsem já si kladu otázku, jak vlastně komise také chce zajistit lepší implementaci, protože můžeme mít třeba dobrá pravidla, Mohla bych tady uvést celou řadu příkladů, i co se týče zadávání veřejných zakázek a podobně, ale často je to špatně uplatňováno. Děkuji. Děkuji. A nyní na maximálně dvě minuty má slovo pan komisař. Děkuji. Úplně jsem si nebyl jistý tím překladem, ale pochopil jsem to tak, že tedy paní Grapiny se zhruba ptá na to, jak zajistíme, že investice v Evropě zachová pracovní příležitosti a bude chránit spotřebitele a pomůže nám nastartovat ekonomiku. I zde odolnost a strategický výhled a jeho závěry nám říkají, že pokud chceme zajistit úspěch, pokud chceme z této krize vzejít silnější, musíme investovat do oblastí, které se orientují na budoucnost. To znamená, musíme podporovat zelené projekty, musíme podporovat stále více větší digitalizaci a zdůrazňuji, že je obrovsky důležité eh, korporátní nebo eh, firemní školení a také vzdělávání na středních školách, na univerzitách, různé celoživotní vzdělávání a projekty v této oblasti, tak aby lidé byli prostě připraveni na tu digitální revoluci. A jednu věc z takzvané eh, Party Alliance Evropské a tam jsme, se snažili, tam jsme vlastně eh, eh, dostali celou řadu miliard investicí za poslední eh, roky. Je to tedy sektor, který se zaměřuje na budoucnost a v tuto chvíli investice v Evropě jsou třikrát vyšší než třeba v Číně. A vidíme, že tato oblast, která je tak obrovsky důležitá pro chytrou mobilitu, pro energetiku, její ukládání energií, a eh, nejrůznější technologie, které jsou obrovsky důležité, to všechno tedy v Evropě může fungovat velmi dobře. Teď vlastně eh, jediný problém ze strany tohoto průmyslu, který máme, nebo z tohoto odvětví, je, že nemají dostatek lidí, kteří by byli vyškoleni. A takže asi tohleto je něco, na co se musíme zaměřit i v oblasti tedy vzdělávání, výzkumu, inovací eh, a Měli bychom podpořit mladé lidi v tom, aby eh, studovali tyto eh, předměty, které tedy v budoucnu budou tak obrovsky důležité. A samozřejmě pro ty mladé lidi je to zase výhodné, protože v budoucnu budou mít velmi dobré, dobře placené pracovní příležitosti. Děkuji. Je zde Ivan Štefanec? Stále ne. Takže ještě Antonius Mandasa, EPP. Trying to connect, but it's not sure that it will work out. Snaží se připojit. Už jsem zde. Všechny zdravím. Slyšíte mě dobře? Ano, slyšíme vás. Takže otázka na pana komisaře. V mém podniku v těžkých obdobích jsme vždy přemýšleli nad tím, jak zlepšit budoucnost pro budoucnost. V tuto chvíli se v Evropě podíláme, podílíme, je tedy potýkáme s zdravotní krizí, ale také s mentální krizí. Co s tím můžeme udělat? jak můžeme vytvořit evropskou identitu a evropský cit, tak aby v budoucnu Evropská unie mohla spolehnout nebo se spoléhat na podporu občanů. E, začíná tedy konference o budoucnosti Evropy a e, je to poměrně dlouhý proces, takže se o tom teď můžeme dlouho, dlouhodobě pobavit. Děkuji. Slovo má pan komisař. Děkuji za toto velmi důležité téma. Konference o budoucnosti Evropy. My všichni netrpělivě čekáme na to, kdy to budeme moc pořádně rozjet, eh, nastartovat ty, eh, ty diskuse. Asi nejdůležitější Eh, účastník je samozřejmě evropský občan nebo evropští občané. My jsme chtěli začít v květnu. Chtěli jsme mít velmi intenzivní diskuse o digitálních médiích a taky jsme vždycky chtěli být součástí eh, v nejrůznějších diskusí s občany. Aby, což jsme čekali, že přinese dodatečnou energii a nápady. Mm pan Mandels eh, vlastně podpořil nebo zmínilo podporu ze strany občanů, která je pro nás obrovsky důležitá. A my v tuto chvíli čekáme na závěrečnou dohodu tří institucí ohledně parametrů, ohledně osobních otázek, které se tím eh, pojí. My na komisi jsme udělali maximum pro to, abychom připravili start této konference v hybridní podobě, protože právě kvůli pandemii musíme nastartovat ty diskuse i setkávání s občany digitálním cestou. A to, co je obrovsky důležité, kromě té formy, jak diskutovat s občany, Jaká budou témata? O čem budeme diskutovat? A já s vámi naprosto souhlasím, že ta témata by měla být, jak se zlepšit eh, při mm, řešení jakýchkoliv zdravotních hrozeb, se kterými se budeme potýkat v budoucnosti. Taky se musíme zamyslet nad tím, jak nastartovat ekonomiku jaké budou politiky pro zvýšení zaměstnanosti, jak konsolidovat evropský pilíř lidských eh, nebo sociálních práv, co uděláme pro budoucí generace, jak je připravíme na výzvy 21. století které už se teď trošku eh, viditelně formují. A mm, tohle to jsou témata, která by lidi určitě zajímala a Taky vím, že existuje velmi důležitá meziinstitucionální část, což je velmi zajímavé pro lidi, kteří pracují pro evropské instituce. A já věřím, že tedy společně s Evropským parlamentem a s radou nalezneme co nejlepší řešení v rámci konference, ale eh, že se tedy dohodneme taky na těch tématech a na, na tom startu a že i samotní lidé nám řeknou, eh, co je pro ně důležité, o čem chtějí hovořit. A Eh, musíme na to zareagovat, musíme si je vyslechnout a musíme také přijít s konkrétními politickými závěry ve chvíli, kdy tato konference skončí. Děkuji. Děkuji. A nyní znovu Ivan Štefane, což je online. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Gratuluji k vašemu zvolení přejdu do slovenštiny, pan komisař mi bude opravdu dobře rozumět. Jsme ze stejné země. Zdravím pana vicepředsedu komise. Přeji vám eh, hodně úspěchů i ve vaší práci. Mám otázku týkající se odolnosti zejména malých podniků. Evropská ekonomika je postavená na malých eh, podnicích a ty jsou nejvíc ohrožené krizí. Podle posledních průzkumů až polovina z nich je, eh, jí hrozí tedy bankrot. A to jsou také firmy, které působí třeba v cestovním ruchu. Tak jak vidí komise do budoucnosti zvýšení odolnosti malých podniků, rodinných podniků a jaké budou tedy kroky komise v této oblasti? Děkuji. Děkuji a nyní má opět slovo pan komisař. I hope, I hope I can answer because I... Doufám, že už mohu odpovědět. Paní předsedkyně jsem neslyšel, která mi dávala slovo, ale vím, že jsme pod tlakem, takže děkuji panu Štefancovi za jeho otázku. Děkuji také, že jste ji položil slovensky, opravdu jsem vám dobře rozuměla, ale opět odpovím anglicky, protože to bude pro všechny jednodušší. Co se týče malých a středních podniků, máte naprostou pravdu. Víme, že na 90 společností v Evropě jsou malé a střední podniky a jsou opravdu páteří evropské ekonomiky a v tuto chvíli jsou pod obrovským tlakem, ať už jsou to společnosti v cestovním ruchu, jsou to také společnosti, které působí v organizování eh, nejrůznějších akcí, eh, konferencí, restaurace, hotely a tak dále. Takže eh, oni jsou důležitou součástí evropské ekonomiky a trpí už od, skoro od začátku tohoto roku a je velmi důležité, abychom zajistili, že všechny fondy budou k dispozici v členských zemích a že členské státy využijí veškerou flexibilitu, která jim byla poskytnuta i díky Evropskému parlamentu tento rok a že tedy nebudeme rozlišovat mezi eh, různými eh, prioritními osami nebo regionálními omezeními, ale že teď v tuto chvíli opravdu dáme volnou ruku našim eh, členským státům, aby ty finance využili na podpoření eh, kterékoliv malé firmy, střední firmy, pro podpoření pracovních příležitostí a musíme taky reagovat na veškeré státní pomoci co nejrychleji do 48 hodin, tak aby ty peníze se dostaly tam, kde je to potřeba pro zachování pracovních příležitostí. Už jsme opravdu eh, vynaložili řadu eur v Evropě na, eh, na za tímto účelem. A ještě bych konkrétně chtěl říci, že já chci eh, využít tu eh, platformu, o které jsem hovořil, proto abychom se zaměřili právě na podporu eh, malých a středních podniků. Snažíme se zjednodušovat legislativu, opravdu maximálně zredukovat byrokracii, tak aby Samozřejmě jsme měli eh, nějaké požadavky od eh, velkých podniků, ale eh, na malé a střední podniky by ta zátěž byla menší a my se stýkáme také se zástupci malých a středních podniků, slyšíme od nich, co potřebují a komise určitě chce podpořit tento sektor. Bude to prominentně důležité, když budeme předkládat legislativu, ale eh, taky ve chvíli, kdy se schvaluje legislativa. A tohle samozřejmě je i jakási eh, podaná ruka z mé strany eh, pro různé politiky, takzvaně better regulation, lepších právních předpisů tak abychom, aby oni se mohli tedy ty podniky zaměřit na to, co je v tu chvíli nejdůležitější a sice taky ochrana eh, zdraví jejich pracovníků, ale také těch pracovních příležitostí jako takových. Děkuji. Thank you. Now Děkuji paní Karin Melcher z Renew. A bohužel není připojená, takže paní Žerum z eh, IDE. Děkuji. Pane komisaři, já mám ještě jednu otázku Eh, ta ultraliberální politika eh, selhala, což eh, je vidět například i na tom, že Alstom, který zaměstnával 800 zaměstnanců, musel jaksi v Německu od jaksi vzdát se svého, své továrny. Ukazuje to pouze, jaké dopady má ta globalizace naše eh, eh, zemi, naše eh, pravidla jsou velice přísná pro naše podniky, je to i v, tom, v té digitální oblasti a chci se zeptat, zda jste proto, abychom zcela přepracovali pravidla pro státní pomoc v Evropské unii a jak k tomu chce komise přispět. Děkuji, pan komisař, prosím dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že jednotný trh představuje jednu z klíčových silných stránek Evropské unie. Jsme největším obchodním blokem na světě. A evropské hospodářství patří mezi ta největší na světě. Nikdo nespochybňuje pozici Evropy eh, a její jaksi, eh, regulační pravomoci. Myslím si, že v tom jsme jakousi supervelmocí a eh, také, když přicházíme s nějakými pravidly, tak máme na paměti občany, udržitelnost našich produktů, ekologičnost našich produktů a pokud něco regulujeme, tak se e, řídíme e, tím, aby to mohl být takový zlatý standard i pro ostatní e, země, pokud jde tedy o ochranu spotřebitelů. Pokud jde o politiku konkurenceschopnosti, vidíme, že svět se stále více globalizuje a Někteří z našich největších obchodních partnerů a konkurentů nehrají vždy vůči Evropě čestnou hru. Komise proto musí eh, provést eh, velice podrobný přeskum eh, politiky konkurenceschopnosti. Já vím, že paní místo předsedkyně Vestager se na tento úkol již nyní zaměřila. Ale také se musíme podrobněji podívat na to, jaká je dotační politika u našich největších konkurentů. Zda je tam ta hospodářská soutěž spravedlivá či nikoli. A myslím si, že to bude velice důležité i pro naši budoucí obchodní politiku. Bude to také důležité eh, z hlediska otevřenosti digitální ekonomiky, a myslím si, že ty nové nástroje, které připravujeme, budou naprosto klíčové pro úspěch evropského hospodářství v budoucnosti. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Teď mám slovo já a již předem se omlouvám, že mám otázku, která není jaksi úplně součástí dnešního tématu, ale chtěla bych eh, toho eh, využít, také toho, že se účastníte těch jednání se Spojeným královstvím a chtěla bych se vás zeptat, jak to probíhá. Eh, víte, že tento výbor se velice silně zasazuje o uchování integrity jednotného trhu. Přišli jsme také s rezolucí Evropského parlamentu, která se týká sociálních a environmentálních standardů, ale je zde také velká hrozba toho, že se nakonec se Spojeným královstvím nedohodneme a chtěla bych eh, vás požádat o zopakování toho závazku, že vám jde skutečně o silnou Eh, dohodu, protože samozřejmě pokud by zde ta dohoda nebyla, tak by to bylo velice negativní i pro jednotný trh, takže poprosím vás o stručné aktuální informace o té situaci. Děkuji, paní předsedkyně, za tuto velice důležitou otázku. Jak víte, my zde diskutujeme o takových dvou kolejích, dvou trasách. Jednak který Michel Barnier stále vede jednání v Londýně eh, s Davidem Prostem a myslím si, že ta otázka se projednávala také na úrovni Evropského samitu. My jasně říkáme, co chceme, nabízíme našim britským partnerům zcela bezprecedentní eh, dohodu, eh, partnerství s nulovými kvótami, s nulovými eh, poplatky, ale chceme, aby ta dohoda byla spravedlivá, pokud jde o státní pomoc, o řízení věcí, a e, také, aby to bylo spravedlivé pro naše evropské rybáře a rybářky. A myslím si, že to jsou ty klíčové bloky, o kterých se v současnosti v Londýně diskutuje. Samozřejmě doufám, že u nich budeme moci pokročit ku předu, protože je jasné, že ta ambiciózní obchodní dohoda by byla tou nejlepší reakcí také do budoucnosti, pokud jde o úpravu vztahu mezi spojeným Evropskou unii a spojeným královstvím. Já jsem eh, samozřejmě pro řádnou implementaci dohody o odstoupení, kde jsou eh, některé eh, otázky, které se týkají také učinění slibu severního toho, jak budou upraveny vztahy mezi Severním Irskem a Irskem, což musí být eh, řádně ošetřeno. Jde o celní unii, legislativu, která se týká jednotného trhu. Tam také musí být zajištěna řádná implementace. A je třeba zajistit, aby veškeré ty dosud nevyřešené otázky byly eh, vyřešeny. My jsme v prezentaci o jednotném trhu velice eh, jasně reagovali na to, co říkalo Spojené království. Zahájili jsme určité právní kroky a očekáváme reakci od Spojeného království na tyto naše kroky. A od té doby jsem se velice konstruktivně sešel se svým protějškem Eh, spolupředsedou Michaelem Gowem a hovořili jsme o implementaci dohody o odstoupení a viděl jsem, že tam dochází k pozitivnímu vývoji, což mi udělalo velkou radost, protože eh, v tomto případě opravdu už toho času není příliš eh, mnoho a té práce do konce roku ještě zbývá obrovské množství, tak abychom zajistili, že ta dohoda o vystoupení bude řádně implementována. Je to eh, tedy důležité především pro zajištění řádného fungování ekonomiky eh, v Irsku. A samozřejmě, jak já, tak Michel, eh, veškerá jednání provádíme zcela transparentně a sdílíme informace se členy Evropského parlamentu. Chtěl bych vám, paní předsedkyně, laskavě poděkovat eh, za milé pozvání, za tuto dynamickou výměnu názorů a děkuji za to, že jsem s vámi mohl diskutovat nejen o přítomnosti, ale také o budoucnosti a rovněž o těch nových tématech, kterým je například úloha eh, té předpovědi, toho výhledu pokud jde o odolnost naší ekonomiky a našich společností. Děkuji, pane komisaři. Ještě pokud byste pro nás měl dvě minutky, tak eh, tu máme jednu otázku od paní Leiton Markeš. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane komisaři, v té zprávě se uvádí, že Evropská unie má dlouhodobou eh, kapacitu a dědictví při utváření mezinárodních standardů a norem. A já bych se chtěla zeptat, eh, jak chce Evropská unie tuto svou schopnost využít, aby skutečně utvářela regulaci v oblasti digitalizace a umělé inteligence. A chtěla bych požádat komisi, aby přišla s jasným akčním plánem v této oblasti. Eh, máme zde GDPR, kde nás ostatní následují a eh, je v podstatě eh, třeba i ostatní partnery eh, zapojit do vytváření nových norem. A potom ještě jednu věc jsem možná přeslechla. Vy jste hovořil o tom, že zjednodušování, což je něco odlišného od regulace, eh, že už se tím jaksi komise nezabývá. My přece potřebujeme zjednodušit fondy v, to, v, té, v tomto období, tak abychom usnadnili přístup sociálních inovátorů a malých a středních podniků a mikropodniků ke zdrojům. Takže potřebujeme i zjednodušení. Děkuji. Pan komisař je ještě stále zde. Výborně. Děkuji mnohokrát paní Markeš za eh, vlastně dvě otázky. Pokud je o to zjednodušení, tak samozřejmě to je velice důležité. A my těch nástrojů, které máme pro zjednodušování, eh, využijeme eh, v té platformě Fit for Future, odolný do budoucnosti. A samozřejmě my to uplatňujeme při revizi stávajících návrhů, ale chtěli bychom také využít hodnocení dopadů a veřejných konzultací právě s tímto cílem zjednodušení i pro budoucí legislativu, protože chceme, aby ta legislativa něco do budoucnosti vydržela a aby byla mnohem snazší k používání. Takže na zjednodušování pracujeme a panu Štefancovi jsem dával příklad toho, jak zvyšujeme flexibilitu a zjednodušení eh, těch nástrojů v průběhu krize, protože tehdy jsme si uvědomili, že struktura těch fondů a prostředky alokované členským státům by eh, šlo použít nebo přeprogramovat eh, i v těch oblastech či sektorech, kde bylo zřejmé, že by to mohlo pomoci ekonomice a řešit to hospodářské dopady pandemické krize. Takže v tomto kontextu jsem hovořil o zjednodušování a flexibilitě. Pokud jde o tu celkovou digitální agendu, myslím si, že máme jasný akční plán, jak zajistit, že toto desetiletí bude desetiletím digitální Evropy a předložíme řadu politik či eh, právních nástrojů, které přijdou i k vám do parlamentu. Chceme eh, jasně hovořit o zabezpečení, o pevnosti našich systémů, o tom, jak chceme nakládat eh, s kyberhrozbami a jak chceme využívat digitálních nástrojů na podpory naší ekonomiky. A budeme samozřejmě také vše konzultovat s našimi partnery. Ale v tomto konkrétním případě se domnívám, že Evropa eh, musí zcela jasně říkat, jak chceme tento velice důležitý eh, trh regulovat. Eh, v současnosti GDPR všude na světě vnímají jako jakési měřítko eh, toho, jak by se měla chránit osobní data občanů. Odvolávají se na GDPR. A my přijdeme i s dalšími návrhy a ty by také měly eh, být takové, abychom dokázali stanovovat eh, globální standardy a skutečně zajistili co největší kvalitu těchto nástrojů. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo, za váš čas a za velice eh, podrobné a strategické odpovědi. Nyní tedy ukončíme tento bod pořadu jednání, protože už eh, máme trošičku spoždění a přejdeme hned k bodu číslo 9, akční plán pro nové oběhové hospodářství. Já jsem zde pravodajkou a nyní eh, tedy předám úlohu předsedkyně opět zpět paní Grapíny. Děkuji, že to převezmete za mne. Okay, very quickly. I speak in English now. Já budu hovořit anglicky a mohu jen předat slovo, protože jsme v tuto chvíli u bodu číslo 9. Máme před sebou debatu o velmi důležité zprávě, nový akční plán oběhové ekonomiky. Spravodajkou je paní Amana Kavacíny a já jí dám slovo, aby se vyjádřila na téma pozměňovacích návrhů a kompromisních pozměňovacích návrhů. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji, že upozorňujete na důležitost této zprávy. Já mám také ten pocit, zaznamenáváme téma obe, oběhové ekonomiky a politiky udržitelného oběhu produktů. Pochopitelně je to velice důležité. Je to důležité pro výbor IMCO, pro výbor ENVY. Je to zároveň středobodem naplňování plánu zelené dohody. Také děkuji ostatním politickým skupinám, děkuji stínovým zpravodajům, děkuji poradcům za vynikající spolupráci, za velmi dobrou výměnu názorů na úrovni stínových zpravodajů. Někdy to bylo náročné, někdy nám nefungovala technika, ale přesto debata zde panovala velmi dobrá a já také považuji za zajímavé to, že se všichni shodujeme na tom, že oběhová ekonomika je středobodem zelené dohody. Je to pro nás velmi důležité a pochopitelně výbor IMCO zde sehrává zcela zásadní roli. Zároveň se také uvědomujeme, že některé z bodů ve stanovisku se překrývají s zprávou Davida Ekmo k udržitelnému jednotnému trhu. To je téma rovněž dnešního dne, pochopitelně tedy některé z otázek již byly mezi tím vyřešeny, a to v rámci hlasování o zprávě Davida. Já myslím, že mohu některé z těch eh, nedořešených otázek zmínit. Je zde otázka povinného označování. Já osobně se domnívám, že to je velmi důležité a myslím si, že to také zkvalitní udržitelnost výrobků. Zároveň spotřebiteli se dostane lepších a bezpečnějších informací, takže se domnívám, že je to podstatné. Pak další nedořešená věc se týká předčasného vyřazování. To patří do směrnice o nekalých soutěžních praktikách. V minulosti se již parlament eh, shodnul na tom, že je třeba bojovat proti předčasné zastaralosti produktů, je to součástí stanoviska. Pak je zde otázka efektivního práva na opravu. I to navrhuje komise ve svém akčním plánu k udržitelné oběhové ekonomice. A velká nedořešená otázka, ta spočívá v tom, jak řešit veřejné zakázky a jak zajistit, aby byly udržitelnější. Víme, že to je ohromná hybná páka na vnitřním trhu, 13% to jsou zatím nedořešené záležitosti, pro mě velmi podstatné. Myslím však, že v prvé řadě Některé otázky se vyřeší v rámci dnešního hlasování, pak se objeví ještě další, které budou zase techničtějšího rázu, ale každopádně se na dnešní debatu velice těším. Děkuji. Děkuji stínový zpravodaj za každou politickou skupinu, za prvé EPP a to je z pan Rozaton, místo předseda, nevím, jestli to bude spojení na dálku, které navážeme s Podařilo se nám navázat spojení? Můžete stisknout tlačítko pro mikrofon. Paní Rozatum. jsem ve Varšavě, je tady pomalé spojení. Já jsem chtěla poblahopřát Aně Gravacíny za ke zvolení, také Doufám, že již brzy budeme zasedat společně za předsednickým stolem. Nepochybně to bude vynikající tým a bude to velmi příjemná spolupráce. Stejně jako naposledy, to musím říci, že poslední zasedání stínových zpravodajů bylo velmi příjemné. Děkuji za debaty, které probíhaly, byly velmi otevřené, konstruktivní. Máme zde ještě několik nedořešených bodů, o kterých jste sama hovořila, ale nepochybně se na nich shodneme v rámci kompromisních pozměňovacích návrhů. Samozřejmě, panuje zde ještě několik rozdílných názorů. Jednak prodloužení záruky po opravě. Zde se totiž dostáváme k otázce náhradních dílů. Pokud dojde k opravě a dojde k prodloužení záruky, tak eh, dovolte mi dát vám k tomu příklad z vlastního života. Já jsem měla zlomeninu kolena před dvěma lety. Došlo k opravě, ale lékař mi nedal záruku na všechno kolem a teď mám problémy s okem, tedy je to složité. Jsou zde další mm, náhradní díly a zkrátka ten celý stroj nemusí nutně fungovat o tom se musíme pobavit více, totiž ono to platí u jednoduchých strojů, ale u třeba automobilu je to poněkud jiné a tam si myslím, že musíme zaznamenat určité změny. K té, k to, k té předčasné zastaralosti a k otázce nekalých praktik a nekalé hospodářské soutěže. Vy jste hovořila v této souvislosti o novém právu na opravu. Já myslím, že prosazování této povinnosti by bylo lepší než zakládání nového práva, ale uvidíme, myslím, že se o tom ještě pobavíme na příštím zasedání stínových zpravodajů, protože v tuto chvíli nakonec máme i málo času. Děkuji, děkuji mnohokrát, Rozo. A za SAD stínový zpravodaj Miliana Bolzan. Prosím. To není spojení na dálku, není, není mezi těmi, kteří poslouchají na dálku. Can you press the speak button? Yeah. Oh. Do you hear me now? Slyšíte mě dobře? Slyšíme vás, ano. Dobré odpoledne. Chtěla jsem poděkovat paní zpravodajce za stanovisko, za práci, kterou věnovala kompromisním návrhům. Za SAD mohu říci, že je pro nás velmi důležité, abychom apelovali na skutečnou změnu v souladu s prioritami zelené dohody, abychom se snažili o udržitelnější vnitřní trh. A proto vítáme tento návrh, co se týče opravitelnosti a délky eh, trvání a funkčnosti výrobku. Chceme, aby výrobky vydrželi déle a chceme zakázat předčasnou zastaralost. Dále chceme upravit otázku náhradních dílů. Spotřebitel by měl být informován o tom, co může čekat od daného výrobku už v okamžiku nákupu. Co se týče kompromisních návrhů a společné nabíječky a definice minimálních struktur eh, systémových požadavků. Na definování minimálních systémových požadavků je záležitost, po které voláme. A pak voláme po povinné opravě a znovu použitelnosti. Pak jsou zde další kritéria týkající se veřejných zakázek. Někteří totiž jsou motivováni k tomu, aby výroba nebyla udržitelná. Já bych ráda upozornila na to, že tohle je skutečná příležitost vnést rozměr výboru IMCO do agendy zelené dohody. Zde se můžeme zasadit o jasné změny ku prospěchu našich občanů, spotřebitelů a životního prostředí. Potřebujeme se chovat ambiciozně, podpořit potřebnou změnu a způsoby eh, spotřebitelského chování. Děkuji, Biliano a stínový zpravodaj za Reňu Kozi Sandra. Sandro. Já bych rád poděkoval zpravodajce. Nikdy jsem tolik nelitoval, že tolik jako teď, že musíme pracovat za těchto podmínek. Právě u této zprávy lituji nejvíce, protože zde hovoříme o skutečných novinkách o novém politickém přístupu. Hovoříme o možnosti, doufejme, nových legislativních návrhů. Ale za těchto podmínek je to opravdu složité. Já doufám, že obě zprávy budou schváleny. Myslím, že by to byla zásadní politická chyba, kdybychom měli dopustit že by schváleny nebyly, jelikož tohle je něco, co vysílá zcela jasný signál, že jednotný trh má společný cíl ekologizace a udržitelnosti. Potřebujeme to vést v duchu kompromisu. Já si myslím, že Anna Cavazzini měla tento přístup, který se snažil zohlednit všechny. Bylo to někdy náročné zohlednit eh, návrhy jednotlivých politických skupin. Ono totiž někdy je těžké i zohlednit názory v rámci jedné politické skupiny. A domnívám se, že kompromisní návrhy paní zpravodajky se ubírají správným směrem. Jsou zde ještě oblasti, na kterých musíme nadále zapracovat. Zvláště se musíme zamyslet nad tím paušálním přístupem. Když chceme podpořit udržitelnost, tak zároveň nechceme to břemeno přenést na evropské podniky. Chceme také postupovat vyváženým způsobem. S tím také velmi souhlasím i s přístupem k veřejným zakázkám. Musíme se také zamyslet nad tím, co budou nejlepší nástroje, které lze použít v zájmu udržitelnosti, ale hlavní je, že všichni se musíme chovat tak, abychom se vynasnažili o kompromis. Musíme se snažit chovat tak, že všechno je možné a že my jako IMCO se vynasnažíme zcela maximálně o další rozvoj a dopracování akčního plánu oběhové ekonomiky a Evropská zelená dohody. Děkuji. Děkuji, pane Sandro Gozi. A nyní další na seznamu je pan Bukes Markos. Nevím, jestli má spojení na dálku. Zapněte si prosím mikrofon. Slyšíte mě? Ano. Och. Děkuji, všechny vás zdravím. I já gratuluji paní Kavacínek k jejímu zvolení. Možná vás eh, překvapím, ale vlastně něco říkal už můj předřečník tady. Ona je někdy těžké najít eh, kompromis v menší skupině než v celém u výboru. Já děkuji eh, paní zpravodajce za její snahu opravdu mm, nalézt co nejlepší kompromisy víte, jak eh, kriticky vystupuji vůči té zelené dohodě, ale ta zpráva, kterou nyní máme v rukou, zejména co se týče eh, ochrany spotřebitele, by mohla být skutečným krokem ku předu. Eh, takže těší mě, jak probíhaly eh, ty diskuse, že to všechno bylo opravdu velmi objektivní a byla tam dobrá atmosféra. Už se tady hovořilo o tom eh, zastarávání, to je něco, čemu se eh, opravdu musíme věnovat. Teď tady samozřejmě jde také o tom, jak to prokázat a potom ještě otázka garancí a kromě těchto těch malých věcí jsem ale spokojen,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 tento krok je velice důležitý pro hospodářskou politiku Evropské unie, byť eh, nezdílíme veškeré nadšení, které se týká toho textu. Podle našeho názoru by oběhové hospodářství mělo být eh, citováno, jak si, jak si mělo by být chtěno od, od spodu. A e, tam se jaksi tato politika oběhového hospodářství ukládá e, ze zhora a ne vždy jsou e, jaksi solidní ty výsledky hodnocení dopadu, například pokud jde o označování výrobků protože v podstatě by to mohlo také vést tato politika k zvyšování administrativy a ke zhoršování konkurenceschopnosti evropských podniků. Eh, změnit ta pravidla takto ze dne na den, to by velice zkomplikovalo situaci podniků v řadě sektorů. A v té zprávě se také nehovoří o velice obtížné situaci podniků nyní eh, v době pandemie. Na to bychom se měli soustředit. Na boj s COVID-19. A samozřejmě je také třeba zároveň plnit základní prvky strategie pro oběhového hospodářství. Paní zpravodajka se zaměřuje na tato eh, témata, jsou tam realizovatelná doporučení, ale myslím si, že je třeba nestrácet ze zřetele především ty nejchudší občany. Thank you very much, Mrs. Ma- Děkuji paní Mazurek a v neposlední řadě stínový zpravodaj za GUE, eh, zpravodajka, pardon, Anne-Sophie Pelletier. Merci beaucoup. Děkuji. Blahopřeji Aně Kavacíny ke zvolení. A chci vám také poděkovat, protože ve své zprávě prokazujete jasnou ambici na vytvoření horizontálního rámec, jehož cílem by bylo omezit znečišťování z našich výrobků. Chtěla bych ocenit eh, vaš, vaši eh, reakci na naše návrhy, jak zlepšit opravitelnost výrobků a také tedy s cílem snížit emise. Všichni se shodneme na tom, že naši spotřebu je třeba změnit, je třeba viditelně změnit eh, naši výrobu, způsob naší výroby, ale na tom už se tak snadno neschodneme. A podobně jako u zprávy Davida Kormona, pokud jde o udržitelný jednotný trh, mám pocit, že projednávání eh, těch eh, kompromisů by mohlo vést k oslabení vaší zprávy. V podstatě všechno, co by mohlo být viděno jako povinné, Eh, tam byla snaha to oslabit a toho je mi líto. Vážení kolegové, nesmíme si plést ochranu spotřebitelů eh, s dogmatickou ochranou volné soutěže, protože nesmíme zapomínat, že občané jsou také, jak si spotřebitelé jsou také občany a producenty a oni musí mít určitou svobodu zvolit si výrobky. Je třeba udělat vše proto, abychom je informovali o kvalitě těch výrobků, o jejich dopadech na životní prostředí, o tom, jakou mají eh, trvanlivost. Já jsem tedy pro Eh, jakousi, eh, jakési eh, pokyny proto aby občané měli k dispozici dostatek informací. A velice důležité tedy je, abychom se snažili usnadnit tu opravitelnost výrobků, abychom poskytovali informace o Eh, udržitelnosti výrobků, o tom, jak dlouho vydrží a také měli určité označování toho, do jaké míry jsou ty výrobky opravitelné, zda jsou třeba dostupné náhradní díly a podobně. A je velice důležité, aby veřejné zakázky byly pozitivně orientovány tak, aby směřovaly k omezení spotřeby. Děkuji mnohokrát, Ansofí. Uh, Mrs. Uh... A nyní paní zpravodajka má prostor na závěry. Děkuji mnohokrát, pokusím se být co nejstručnější, protože máme opravdu málo času. Děkuji mnohokrát všem kolegům, kteří mi gratulovali ke zvolení. Těším se na to, že se všemi budu eh, úzce spolupracovat. Většina eh, připomínek ukázala, že je zde vůle dosáhnout změny a že tento výbor chce, aby se nám podařilo, aby zelená dohoda fungovala na vnitřním trhu diskuse, které tedy probíhají se stínovými zpravodaji. Tady jde o něco, co se úzce týče občanů, protože určitě všem vadí, pokud máme nějaký produkt, který nelze opravit a podobně. Tohle to jsou věci tedy velmi praktického rázu, které jsou blízké občanům. Co se týče garancí, paní Tun, mrzí mě, že, mě, že máte problémy s očima. Řada lidí to zmínila, ty garance a Můžeme to ale udělat pro všechny produkty stejně. Je potřeba eh, podívat se, kde to dává smysl, kdo to smysl nedává, kde můžeme tedy nalézt nějaký kompromis. Eh, možnost opravy, eh, říkala jsem hned na začátku, je potřeba podívat se na to, jak to budeme definovat, jak to zakotvíme ve zprávě, ale určitě by to tam nějak mělo být. SAD zmínili měřiče využití, ehm, taky využívání veřejných zakázek. Já se to tam všechno snažím dát. Eh, směr EKR, tady je velmi důležité. Kolegyně odešla, ale je potřeba zamýšlet se i nad tím, jak na to pohlíží firmy. A já se o to také snažím, aby jsem je brala v potaz. hodně společností to vnímá jako velkou šanci. Eh, tady jde o možnost využívat inovace a podobně. Má to i své výhody, pokud se k tomu dobře přistoupí. A teď jsme tedy v pandemii, to je pravda, ale připojí se k tomu, co říkala eh, předsedkyně komise von der Leyen, která říkala, že bychom měli využít příležitosti, abychom nejenom překonali tu pandemii, ale zároveň transformovali vnitřní trh. Ono to není něco, co jde proti sobě, ale naopak ruku v ruce. O to se tedy snažím. Eh, děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, vaše práce určitě teď nebude lehká. Dát to všechno dohromady, nalézt kompromisy ke každé pozici, ale je to velmi důležité pro budoucnost, pro vnitřní trh. A já věřím ve vaše schopnosti nalézt tuto synergii s dalšími stěnami zpravodají. Mnohokrát děkuji, ještě jednou gratuluji a So, thanks for taking over. Um... Děkuji. Tím uzavírám tuto část našeho dnešního zasedání. Vrátíme se sem všichni v 16.45. Děkuji.